orgánů. Velmi vás zde vítám, milí kolegové. Nyní se dostáváme k pracovnímu plánu dnešního dne. Rád bych vám sdělil, že v souvislosti s jednání frakcí chci vám navrhnout změnu pořadu jednání. Nejdříve bychom měli mít prohlášení Rady a komise k summitu mezi Evropskou unii a Tureckem. To by měl mít první bod na pořadu jednání dnes. Tím by se hlasování posunulo o půl hodiny, takže by začalo až v 19 hodin. Má k tomu eh, někdo něco, nějakou námitku? Ne? Takže jsme to takto schválili. Děkuji vám. A pak, dámy a pánové, konference předsedů dnes eh, předložilo návrh eh, respektive schválila návrh pro e, eh, proložený mandátu výboru taxe eh, pod názvem Tax 2. Tento výbor bude pokračovat s podobnými pravomocemi, s pomocí, podobným mandátem a s eh, pomoc s podobným počtem členů. Konference předsedů tedy takto rozhodla, schválila nový mandát a toto rozhodnutí bude předloženo k hlasování v rámci dnešního hlasování. Rozhodnutí konference předsedu bylo jednomyslné. Má někdo proti tomu nějakou námitku? Ne, takže dnes budeme o tomto hlasovat. Pořád jednání, pokud nikdo o nic dalšího nepožádá a bude tedy v této podobě schválen. Děkuji vám. Pořád jednání je tedy přijat. Pak se dostáváme k dnešním rozpravám. Nejdříve tedy rozprava o summitu Evropské unie a